Non c'è Martellino, pazienza. Non funziona? Sì. Possiamo allora aprire la seduta? Můžeme tedy zahájit zasedání, jako obvykle připomenu, že správních důvodů vám sděluji, že vše je vysíláno po internetu. No a nyní musíme schválit pořad jednání. Pořad jednání byl rozeslán 8. března, takže jste ho všichni dostali. Pan Hefner požádal, aby na pořad jednání bylo přidáno přeskoumání výkladu článku 128 jednacího řádu. Funguje vám to? Já jsem zpravodajem. Pan Hefner žádá, abychom na tomto zasedání diskutovali o výkladu článku 128 jednacího řádu. Takže to budeme být na pořadu jednání zítra dopoledne, pokud Si sente adesso? Slyšíte? Říkal jsem, že pan Gualtieri, který je stínovým zpravodajem ke zprávě kolegy Dafa o volebním zákonu, zde dnes odpoledne nemůže být přítomen a žádá, aby debata o tomto bodu byla přeložena na zítřejší dopoledne. Nejsou-li námitky, můžeme k tomu takto přistoupit. Změna pořadu jednání tedy bude, jak jsem naznačil. Doufáme tedy, že budeme moci dnes skončit velmi brzy. Koordinátoři by se tedy mohli sejít dnes odpoledne a ne zítra ráno a zítra dopoledne od 9 hodin jsme měli mít koordinátory a ty bychom mohli odložit a rovnou, nebo tedy udělat dnes odpoledne a rovnou přeskoumat DAFovu zprávu. To znamená, má zpráva o výkladu článku 128 jednacího řádu bude řešena zítra na žádost pana Hefnera. Dnes nebudeme diskutovat o DAFově zprávě, to znamená číslo, nebo tedy bod kde, kde to máme. Bod 6 na pořadu jednání. Tento bod také přesouváme na zítřek. My jsme to rozdělili na dvě části. Obecná diskuze o pozměňovacích návrzích a hlasování, takže celé přesouváme na zítřek na 9 hodin. Dnes odpoledne, když ukončíme schůzi výboru, tak asi o půl šesté, alespoň doufám, zahájíme schůzi koordinátorů pokud jde o schůzi koordinátorů, já jsem dostal zprávu pana Tarkovského, který mě žádá, abychom tu schůzi koordinátorů nechali na zítřek, protože tam se bude hovořit o naší návštěvě Polska a on v tom hraje důležitou roli. Ale já doufám, že budeme moci diskutovat jako koordinátoři o všem ostatním a pouze na zítřek si necháme tu cestu do Polska. Pokud tedy nejsou připomínky nebo námitky, jsou tyto změny takto schváleny. Pan Dav? Not, uh... Já nechci uh, mít nějakou zásadní námitku, ale rád bych poprosil o to, abychom věnovali dostatek eh, času a zamysleli se nad mou zprávou o e, volební reformě. Takže pokud se přesune zasedání koordinátorů a komisař Ševčovič přijde na závěr dopoledne, tak by mi to trochu vadilo. So, uh... Moje žádost je tedy následující. Šlo by zavolat panu komisařovi a poprosit ho, aby přišel, řekněme, v 11.15. tak abychom měli dostatek času na diskusi o o mé zprávě. Protože vždycky eh, se to nějak do toho programu zmáčkne a není na to dost času. Omlouvám se, pane Dafe. Možná jsem to nevysvětlil dost jasně. Můj návrh je ten, že bychom schůzi koordinátů svolili na dnešní večer po skončení zasedání výboru, abychom právě zítra měli více času na to, abychom jim mohli věnovat vaší zprávě. Takže dnes večer bychom měli schůzi koordinátorů a zítra bychom zahájili zasedání v 9 hodin. Tím bychom tedy získali čas, který byl původně určen pro schůzi koordinátorů. Času tedy budeme mít dost. Může to tak být? Yes, okay, um... Ano. Ale byl bych rád, kdybychom mohli začít eh, hned v 9 hodin zítra. Jo, Cicero. Já tady budu. A prosím je ostatní, aby tady byli. Je to otázka koncenzu, takže se budeme snažit být tady přesně na devátou. Pan Scholz se hlásil k tomuto bodu na pořadu jednání? Děkuji. Já samozřejmě chápu, že je obtížné eh, dostat všem těm plánům a vyhradit dostatek času také v okamžiku, kdy eh, ne všichni musí být eh, přítomni. Já jsem stínovým zpravodajem ke zprávě pana Dafa a bohužel zítra Eh, tady nebudu moc být, protože máme eh, důležité zasedání výboru INTE. Bylo by dobře, kdybychom se drželi původních plánů, abychom mohli dobře si naplánovat svou činnost jako poslanci. Takové krátkodobé změny nám potom velmi komplikují eh, život. Byl bych rád, kdyby příště jste to vzal na vědomí, pane předsedo. Děkuji. Já se vždycky snažím uspokojit všechny. Především dnes jsme do poslední chvíle se snažili všechno přeskládat tak, aby byli všichni spokojeni. Pane Šolci, já vás prosím, abyste byl trpělivý. Já to vaše doporučení vezmu v úvahu jako radu do budoucna, ale prosím, nenuďte mě, abych znovu měnil program, protože jinak byste nám způsobili opravdu nepřekonatelné problémy. Děkuji. Nemáme žádná sdělení, musíme schválit zápisy ze zasedání 31. ledna až 1. února, 7. února, 14. února a 17. února. Jsou k dispozici, pokud nemáte žádné připomínky, jsou považovány tímto za schválené. A nyní můžeme přistoupit k bodům 4 a 5. Já jsem zpravodajem. Můžeme je tedy pojednat dohromady, protože, jak víte, meziinstitucionální dohoda o společném registru transparentnosti parlamentu a komise musí náš výbor schválit. To tedy znamená, že musíme navrhnout určité změny jednacího řádu, které vyplývají ze schválení dohody. Pokud jde o dohodu, Musíme ji buď schválit, anebo zamítnout. Nemáme možnost změnit tuto dohodu. Pokud jde o jednací řád, tak to možné je. Tam je možné provést i změny. Nicméně, <clears throat> řešil bych tyto body zároveň, protože se jedná v podstatě o provázané záležitosti. Hovořili jsme o dohodě mezi komisí a parlamentem. 1. února na zasedání výboru AVKO za přítomnosti místo předsedkyně Volis která nás informovala o obsahu této meziinstitucionální dohody, o registru, který už není označován jako registr lobbystů, jako dříve, ale je to registr transparentnosti. Novinka je v tom, že tento registr je nyní společný pro komisi i Evropský parlament. Takže <clears throat> nyní čekáme, a vypadá to slibně, že i Rada přistoupí k této dohodě a registr doufejme, že velmi brzy. Uvidíme, co nám k tomu řekne pan komisař Ševčovič, ale doufáme, že velmi brzy tento registr bude společný pro všechny tři instituce. Co říci k tomuto prvnímu bodu? Problém registru transparentnosti, nebo tedy dříve registru lobbystů, byl už řešen ve stavově zprávě v minulém volebním období v roce 2008 a všichni členové tohoto výboru tuto zprávu podpořili. Vznikla skupina na nejvyšší úrovni, která měla vypracovat eh, tuto dohodu. Vznikla tedy tato skupina a členové této skupiny, které předsedá kolegyně Volis, za mé účasti, byla tam i Isabel Duran, Jo Leinen a pracovali jsme na tom, abychom eh, získali tento dokument. Co je hlavním obsahem této dohody? Registrace není povinná je dobrovolná. Kdo ale chce čerpat určité výhody, musí požádat o zápis do tohoto registru a abyste mohli být zapsáni, tak musíte poskytnout určité informace, především pokud jde o finance a o eventuální příspěvky, které získáváte od evropských institucí. Povinnost ovšem nemáte, samozřejmě. Pokud ale registraci nebudete mít, pokud se nezaregistrujete, nemůžete čerpat výhody, které zápis do registru nabízí. To je první bod. Druhý bod. Registr byl vytvořen jako velmi široká platforma. To znamená, je zde určitá sekce, která by se neměla týkat pouze komerčních subjektů, ale také nekomerčních subjektů, které mohou přinášet příspěvek k práci Evropského parlamentu. Obě dvě tyto věci jsou sice rozdílné, ale podléhají stejnému etickému kodexu a stejným pravidlům. Už jsem říkal, že mezi hlavní povinnosti žadatele o zápis patří předložit informace o struktuře subjektu, kdo je předsedou, jaké jsou orgány a především, jaké jsou tedy finanční aspekty, to je logické. Řekl bych, eh, že to je v podstatě vše, k té dohodě už nemusíme dodávat eh, téměř nic, není možno změnit tuto dohodu, je to buď ke schválení nebo k zamítnutí. Já myslím, že pokud ji schválíme, bude to kroku předu, pokud jde o snahu dosáhnout větší transparentnosti fungování evropských institucí. Nyní tedy změny jednacího řádu. Je třeba změnit jednací řád ve smyslu článku 127. Bude tedy změna článku 9, to se týkalo toho starého registru lobbystů a přílohy 10 jednacího řádu. To je tedy vlastně rozvedení článku 9 v příloze 10. Řekněme, že ten nový registr, i tedy nový jednací řád, vychází ze struktury starého jednacího řádu. Důležité je říci, že parlament i nadále má kompetenci celé řadě věcí. Zápis je povinný pro ty, kteří chtějí mít přístup do Evropského parlamentu. Parlament je kompetentní k tomu, aby stanovil přesnější pravidla, aby řekl, jaké jsou pravomoci a práva těch, kteří jsou zaregistrováni do tohoto registru, kteří jsou zapsáni. Kvestoři tedy mají pravomoc v udělování a odebírání přístupového oprávnění. Dále etický kodex platí i pro ty, kteří nespadají do pole působnosti této dohody a toto vše je v části B přílohy 10. Kromě toho, že se mění tedy článek 9, jak už jsme říkali. Navrhuje se, aby orgán zodpovědný za rozhodování o tom, jaká opatření budou platit pro zavádění této dohody, aby to bylo tedy předsednictvo na návrh generálního tajemníka. Jsou zde další drobné změny, například eh, různá ustanovení jsou združena v článku 9, eh, zrušují se stará ustanovení, která tímto starým etickým kodexem přestávají platit, ale jak jsem říkal, to je v podstatě vše. Naše kompetence zůstávají zachovány. Zápis do toho registru je podmínkou k tomu, aby parlament mohl zapsaným subjektům eh, umožnit přístup. Ovšem neznamená to, že by se všichni vylučovali. To znamená, voliči nebo asistenti nebo příbuzní mohou mít přístup, ale to vše už bylo upraveno jinde a to se tím nemění. Já bych tedy nyní otevřel rozpravu. O slovo požádal pan kolega Krete. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že to teď, co schvalujeme, velmi důležitý dokument, nebo ty dvě zprávy, o kterých teď hovoříme, Jednak je to změna jednacího řádu, ale kromě toho je to také e, zpráva, která má značný politický význam, protože tady jde o transparentnost. Transparentnost je důležitá. Já jsem rád, že se změnil i název toho registru, že se teď tedy jmenuje registr transparentnosti, protože nám hlavně v první řadě jde o to, aby naše instituce byly transparentní ve své práci. Takže myslím, že je dobře, že se to takhle změnilo. A teď, co se týče společného registru s radou, tady eh, ten požadavek bych formuloval eh, ostřeji, protože si myslím, že naši občané kolikrát nejsou schopni rozlišovat, kolik institucí tady máme, jestli je nějaký rozdíl mezi komisí a radou a proto si myslím, že by měl vzniknout společný registr i s radou a to bychom měli rozumně formulovat tak, aby nebylo žádných pochybností o tom, jak si to vlastně vykládat. Jen jako už teď v, eh, v, Eh, máme zprávu od komise, kde se hovoří o tom, kolik to všechno bude stát, to je užtečná informace. A už eh, dnes jsou ty informace k dispozici, podívejte se na to, protože existuje dobrovolný registr a já jsem rád, že teď bude závazný. A myslím, že bychom měli nalézt i závaznou formulaci, která eh, se bude týkat rady. to je moje připomínka k tomu, co by se tam ještě mělo dostat. Já si myslím, že je potřeba naprosto jasně definovat, eh, jak, co to znamená nedodržení těch podmínek a jaká bude sankce za to. To si myslím, že je tady dobře popsáno, tak aby všichni věděli, že když nebudou držovat určitá pravidla, která se teď stanuje, tak to pro ně bude mít určité důsledky. Celkově eh, za to si myslím, že je to podařená zpráva. a myslím, že teď je tedy eh, že toto posune parlament, ale i ty druhé instituce o krok kupředu, protože až eh, dosud eh, byl slyšet celou řadu výčitek v tom, že práce evropských institucí není transparentní a teď se to tedy zlepší. Jinak, jak už jsem říkal, dvě dobré zprávy a měli bychom se postarat o to, aby co, to co nejdříve vstoupilo v platnost. E děkuji a nyní požádal o slovo pan Dav a potom pan Hefner. Pane předsedo, děkuji za slovo. A myslím si, že obecně řečeno se ubíráme správným směrem, co se týče meziinstitucionální dohody. Došlo k velkému pokroku oproti tomu, co jsme měli předtím. Mám dvě otázky, nicméně, které se týkají právníků a knězů. A jsou to úplně stejné otázky, ale týká se to problému právníků a knězů. Tito lidé někdy pracují jako lobbyste. A někdy chtějí poskytnout určité rady a někdy se církev stává součástí této, těchto privilegovaných eh, dohod a vyjednávání. Čili zástupci církve mohou být součástí dialogu, formálního dialogu, podobně jako odboráři, zaměstnavatele, kteří nejednají jako lobbysté, ale sehrávají dvě úlohy a mají je dvě odlišné funkce. A já jsem si myslel, že i když jsem to nepřinesl sebou, tu meziinstitucionální dohodu, tak tam je udělán rozdíl mezi funkcemi těchto lidí. A v našem usnesení odstavci 6 B e, tento rozdíl zmizel s ohledem na kněze a právníky. Ty tam také nejsou zmíněně a myslím si, že to je chyba. Byl bych velice rád, pokud byste tuto otázku mohl dále vysvětlit. A co se týče postupů, máme tady pozměvací návrh 5, týká se to jednacího řádu a tady nechápu, o co nám vlastně jde. Konkrétně v tomto odstavci. Můžete mi dát nějaký konkrétní příklad někoho, kdo má k dispozici tento dlouhodobý beč, čili to povolení ke vstupu a přitom by to nespadalo do působnosti této dohody. Vážení kolegové, pane předsedo, já si myslím, že to je velmi důležitý krok kupředu. Demokracie potřebuje transparentnost a my uděláme všechno proto, abychom se postavili eh, výčitkám, že tady v zákulisí v temných sálech eh, eh, dohadujeme věci, Eh, aby o tom někdo nevěděl. A proto si myslím, že tento eh, registr transparentnosti je velmi důležitý prvek, samozřejmě není jediný, který by měl přispět k průhlednější a demokratičtější politice a k tomu, abychom eh, zvýšili důvěru v instituce přístup k poslancům nebo ke komisařům nebo k jiným úředníkům je velmi eh, důležitou nebo zásadní výhodou a měli bychom tedy osvětlit, kdo ten přístup má a kdo ne. My jsme dlouho bojovali za tento eh, registr transparentnosti a proto to považujeme za velký úspěch, přestože ta současná dohoda nebo ten návrh té dohody není úplně ideální. I přesto budeme hlasovat pro, protože eh, si myslíme, že je pozitivní, že jsme učinili tento krok eh, předu. Ale i tak si myslím, že tyto předpisy neupravují všechny otázky, zůstává tady celá řada nevyjasněných eh, věcí. Rada například není součástí eh, registru a my si myslíme, že i tady panuje stejná potřeba přistoupit k tomu registru jako pro komisi a parlament. Dále víme, že údaje, které tam budou vkládány do toho registru, nejsou nebudou moci být považovány eh, povinně. To je podle nás nedostatek. <clears throat> A myslím, že to <clears throat> nelze vyřešit eh, poznámkou, že kdo to všechno neuvede, tak eh, prostě nedostane ten badge. To není úplně řešení. A za třetí, musíme si také uvědomit, že nemůžeme upravit úplně všechno. Víme, že nemůžeme postihnout různé schůzky, které probíhají mimo Eh, prostory těchto institucí. A hlavně nemůžeme formálně upravit všechno, co se týče jednání všech eh, poslanců a úředníků. A přesto ale existuje jakási morální Eh, povinnost pro všechny poslance například, aby se snažili zamezit jakémukoliv podezření z něčeho netransparentního. Jinak to eh, vítáme, myslím si, že to je pozitivní a proto budeme hlasovat pro. Já, bych se chtěla připojit k tomu, co říkal Andrew Duff. I mě tedy zajímá písmeno 6b nebo odstavec 6b Eh, jsou tady vyloučení sociální partneři, církve. A dále další skupiny, které nemůžeme označit za zájmové skupiny, ti, kteří vykonávají nějakou veřejnou funkci, což jsou například notáři v těch zemích, kde eh, jsou eh, považováni za takové veřejné funkcionáře a potom jsou to také soudci například, kteří by se měli přihlásit. Já si myslím, že obecně třetí moc, tedy soudnictví, by neměly být považovány za lobbysty. A proto bych byla ráda, kdybychom to mohli ještě zvážit, jestli tyto dvě skupiny neměly být také vyňaty z působnosti. Protože to jsou lidé, kteří vykonávají eh, veřejnou funkci. A Já si tedy myslím, že jak soudci, tak například notáři by neměli, eh, neměli být povinováni se stát nebo zapsat do toho registru. Uh, Děkuji. Není to ani tak poznámka, jako spíše něco, co by mělo vést k vysvětlení. Já jsem rád, že, že se bavíme o této zprávě, podíváme se na jednotlivé body, tak jak tomu rozumím já. Skutečně chcete řešit problém lobistických přístupů, metod. Na jedné straně berete v úvahu organizace, které zcela jistě působí jako lobbysté, bez pochyby, čili mají takovéto závazky a pak se díváte na způsob jejich chování a uplatňujete určité standardy. Ale na druhé straně, protože tam také dáváte akreditované asistenty, předpokládám mít místní asistenty a tito lidé zcela jistě také ovlivňují legislativu. Čili pak se díváte na to, zda tyto osoby nejsou pod nějakým eh, dalším vlivem. Je to přístup, jaký uplatněte, abych to chtěla jenom vysvětlit. Eh, Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Já bych chtěl, aby v průběhu diskuze a schvalování registru, společného registru transparentnosti se poukázalo na politický smysl, spíše než eh, na otázku, která je spojena s jednacím řádem. Jsme uprostřed hospodářské krize, která v mnoha zemích vyvolává zhoršení obrazu institucí, především parlamentu. Mnoho zemí členských států Evropské unie v této chvíli vytváří mechanismy, které volají po střídmosti, vydávají různé zákazy a omezení pro poslance národních parlamentů. V této chvíli se velmi často obvinuje Evropská unie z toho, že přijímá restriktivní opatření, škrty které potom musí přijímat na národní úrovni v důsledku krize různé členské státy. A právě proto evropské instituce jsou proto terčem stížností našich spoluobčanů, kteří jsou nespokojeni. Já si proto myslím, že je dobré, abychom k této otázce přistoupili a abychom k ní přistoupili z hlediska politického a morálního náboje, který obsahuje. Já si myslím, že transparentnost je efektivnější než zákaz. Řada studií ukazuje, že když zveřejníme své činy, je to více omezující, než když toto jednání zakážeme, protože celá řada lidí najde cestu, jak zákazy obejít. Když jsem já začal pracovat eh, ve španělské veřejné správě, to už je před eh, mnoha lety, tehdy jsem měl ještě vlasy, tak eh, existovala jedna anglická věta, která říkala, že když jsou eh, vybíráni veřejní funkcionáři, musí být především čestní, protože pokud nejsou čestní, tak eh, čím více toho vědí, tím hůře. Takže já si myslím, že je důležité, aby to, co se dělá, bylo transparentní a to je mnohem efektivnější než soubor zákazu. Samozřejmě pod podmínkou, že když někdo poruší tyto podmínky pro transparentnost, jak říkal Matias Grote, tak ponese následky a závažné následky. Myslím si, že se všichni zhodneme na tom, že rada by měla být součástí tohoto nařízení, ale jsem přesvědčen, že jakmile se nám podaří vytvořit tento společný rejstřík, společný registr pro komisi a parlament, tak rada bude tlačena k tomu, aby se připojila. Děkuji. Uh, Děkuji. Jenom taková Stručná myšlenka, vracím se k té stubové zprávě. V první řadě problém e, e, je vždycky to rozhraní, které není úplně jasné v tom mluvání. Pokud hovoříme o právnicích, e, dále členům církví, také bychom měli vzít v úvahu diplomaty, protože víme, že často vyvíjí různé lobistické aktivity, které se tady aspoň tomu přibližují, čili ty bychom měli dát také na ten seznam, možná na tu výjimku, možná by bylo dobré je prostě jenom doplnit a abychom jenom zúraznili, že si uvědomujeme, že i tyto lidé, tedy diplomaté, do toho spadají. Neříkám, že bychom to měli nějak osuzovat, ale podle transparentních pravidel, jak jsem říkal, které jsou vágní, nejsou úplně přesná, tak zcela jistě z toho důvodu bychom je také měli vzít v úvahu. Eh, tak, eh, eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já souhlasím s těmi, kteří zdůrazňují, že jsou rádi, že vidí určitý pokrok v této oblasti, ale zdá se, že tady určité aspekty stále chybí. Musíme nyní udělat revizi během krátké doby, A myslím si, že musíme udělat revizi především před dalšími volbami do Evropského parlamentu. To je možná dobrý stimul, dobrá chvíle, abychom také to, do této diskuze zapojili evropské občany. Jeden problém, který stále vidíme mezi dalšími věcmi, je velký rozdíl v těch finančních odměnách, které dostávají lobbysté. Tady vidíme velké rozdíly při odměňování. A vzhledem k tomu, že tady je dobrovolný rejstřík, tak musíme vzít také v úvahu sankce. Pokud tedy v rámci tohoto dobrovolného rejstříku nebudou eh, uplatňovány pravidla, tak eh, zdá se, že největší sankcí je, že jste prostě vyškrtnutí z tohoto dobrovolného rejstříku. A je to dostatečně úderná sankce? Takže co se týče té následné revize, tak bychom měli zvážit, zda nebo jak postupovat, pokud nejsou naplňována přesně pravidla, pokud jsou poskytnuty například eh, nějaké špatné informace, tak byste neměli být součástí tohoto rejstříku, ale co s tím, že když eh, ty špatné, milné informace jsou poskytnuty. Čili je to sice krok správným směrem, nicméně ještě musíme odvést velký kus práce. Благодаря, господин председател. Аз поделям повечето от оценките, които се направиха тук за значението и характера на... Děkuji vám, pane předsedo. Já sdílím většinu eh, názorů souvisejících s tímto registrem a s tou interinstitucionální dohodou, která tomu bude předcházet. I tak se ale myslím, že ne moc lidí si dovede naprosto jasně představit, jak přesně to bude fungovat. A otázka, jak to bude fungovat i na národní úrovni, protože do toho budou muset být zapojeny i členské státy. U nás jsme měli odlišné podmínky, hovořilo se u nás vždycky o kapitalismu a o lobování jako o něčem negativním. A proto pan, panují určité zvláštní představy o tom, co to přesně znamená. Myslím, že bychom se měli naučit to považovat za běžnou činnost eh, v nových členských zemích. A doufám, že i v těchto zemích eh, vzniknou registry a že se s nimi lidé naučí pracovat. Jsem také přesvědčen o tom, že je nezbytné podrobně informovat naše občany o obsahu tohoto registru. A v té souvislosti bych se chtěl zmínit také o médiích. Měli bychom eh, zapojit do tohoto projektu také zástupce médií protože to budou média, která budou informovat o, o těchto eh, případech eh, veřejnost. Kolikrát mají média správné informace, kolikrát ale nemají k dispozici eh, korektní informace. <clears throat> A v určitém smyslu i média mohou být považovány za zájmové skupiny. Bene. Dobře. Takže. Ty vaše žádosti nebo návrhy na změny můžete začlenit do pozměňovacích návrhů. Hlasovat o těchto dvou zprávách bychom měli 19. dubna, takže lhuta po předložení pozměňovacích návrhů by byla 24. března o půlnoci abyste mohli formálně vyjádřit eh, své připomínky, své návrhy na úpravy. Já se nyní pokusím odpovědět eh, na vaše komentáře. Já, pane Hefnere, nechápu, jak může být eh, vůbec myšlenka nějakého povinného registru. Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že všechny evropské podniky by byly povinny zapsat se do registru, i když ho nikdy nepoužijí, i když nikdo nepřijede za námi. Ta povinnost tak nemůže být chápana. Povinnost znamená, že kdokoliv chce mít vztahy s Evropským parlamentem, aby hájil své vlastní zájmy, tak musí, v tomto smyslu je to povinné, ale technicky, alespoň tedy podle italského práva, se nehovoří o povinnosti, ale hovoří se o břemenu. To znamená, já potřebuji se zapsat, pokud chci čerpat určité výhody. Takže toto vše je popsáno v dohodě. Já jsem to nečetl, ale v, tom, v té dohodě je etický kodex, je tam devět bodů, devět povinností, které platí pro všechny ty, kteří požadují o zápis do registru. To znamená, jakmile požádáte o zápis do registru, musíte respektovat, dodržovat tato pravidla transparentnosti. To je tedy otázka povinnosti registru nebo povinného charakteru. Registr je rozdělen do různých oddílů, to si také můžete přečíst v dohodě, je tam šest různých oddílů. Tam nejsou ani tak eh, rozdíly v zacházení, protože všichni musí dodržovat etický kodex. Ale jsou tam, řekněme, deontologické rozdíly. Rozdíly mezi institucemi, které usilují o nějaké ekonomické výhody a kulturními institucemi, které se snaží přispět k tomu, co dělá Evropský parlament, co dělají instituce. Snaží se například tímto způsobem podpořit evropskou integraci. Proto je zde tedy šest oddílů. Máme zde oddíl, kde máme komerční subjekty, pak máme právníky, odlišujeme je od kulturních organizací, které nemají vlastní obchodní zájmy. Myslím si, že je to dobře. Pokud jde o církve, tak je velmi dobře, že v registru se počítá s touto pátou sekcí, s pátým oddílem. Je to podle článku, myslím, 17 smlouvy o fungování Evropské unie. Tam se říká, že jsou to právní subjekty a zastoupení To znamená, že tady jasně odpovídáme na otázku, kdo má přístup, protože kvestoři udělují povolení ke vstupu maximálně na jeden rok. To se jasně říká v pozměňovacím návrhu 3 článku 9, kde se říká, že oprávnění ke vstupu může být uděleno osobám, které chtějí často vstupovat do parlamentu, ale které nespadají do pole působnosti dohody o registru. Především se jedná o místní asistenty poslanců, tam se to specifikuje. Když já například eh, si vezmu sebou do parlamentu manželku nebo nějakého jiného příbuzného a tak dále. Tady musíme rozlišit mezi jednotlivými situacemi. Dále rada. To je velmi důležité, už jsme to zdůraznili, ale naštěstí rada sama, nebo tedy ta dohoda sama v bodě 28 říká, že rada, Evropská rada ministrů je vyzývána k tomu formálně, aby přistoupila k tomuto registru. Doufejme, že velmi brzy se to stane realitou. Mímky. A sankce. Máme tabulku sankcí. Když nikdo nebude dodržovat etický kodex, tak z toho vyplývají sankce, které jsou rozděleny do čtyř skupin. Máme zde sankci za to, že když nedodržíte něco z nedbalosti a potom to napravíte. Potom máte sankci za úmyslné jednání, které je ovšem následováno nápravou, potom zde máme opakované porušování etického kodexu a potom záměrné a závažné porušování etického kodexu. A ty sankce jsou takto také odstupňovány. Pouhé oznámení, potom dočasné odebrání povolení ke vstupu a trvalé odebrání. Takže jsou tam sankce, ano, a já si myslím, že tímto jsem odpověděl v podstatě na všechny vaše námitky, ale stačí si v podstatě přečíst ten dokument, podívejte se na tu dohodu. Tam to, myslím, docela detailně je všechno obsaženo. A jak jsem říkal, na základě toho můžete předložit do 24. března do půlnoci své pozměňovací návrhy. Pokud nemáte žádné další připomínky, můžeme přistoupit k následujícímu bodu na pořadu jednání. A tím je Dafova zpráva ne, to jsme odložili na zítřek. To znamená, že nyní bych dal slovo paní Janaku, uplatňování dohody 2004-2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni. Jak si všichni vzpomínáte, už jsme o této věci diskutovali 26. ledna, měli jsme slyšení. Návrh zprávy byl předložen naší zpravodajkou paní Janaku 17. února na mimořádném zasedání tohoto výboru. Bylo předloženo 99 pozměňovacích návrhů, bohužel jsou k dispozici pouze v angličtině. Zahajuji tedy rozpravu a uvidíme, zda nám dnešní rozprava umožní zítra dopoledne přistoupit k hlasování. Jak by si přála naše zpravodajka. Prosím, paní Janaku, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečně tato zpráva navazuje na předchozí dokument, který byl přijatý v roce 2007, poté co se změnilo nařízení z roku 2006 o evropských politických stranách, kde se stanovilo, že většina jejich financí bude pocházet z rozpočtu Evropské unie. Můj návrh je podobný Jde mi o to, jak zajistit, aby politické strany měly eh, řádný právní statut, protože v tomto okamžiku jsou vlastně tyto politické strany jakýmsi druhem eh, mezinárodní nevládní organizace. Já si nemyslím, že to odpovídá nové realitě podle Lisabonské smlouvy, kde se hovoří o demokratické mm, nebo o důležitosti pro evropskou demokracii těchto politických stran. A za druhé, současná situace znamená, že kolikrát politické strany nemají dostatečnou váhu. Jak víte, vznikla také zpráva o financování a jeho dopadu jsou tam obsaženy také závěry účetního dvora. Máme pak k tomu ještě materiál předsednictva, které se tím již zabývalo. Ta zpráva z roku 2007 upozornila na to, že máme povinnost zajistit právní a daňový statut pro politické strany. A během diskusí, které byly vedeny během toho slyšení se o tom také mluvilo. Možná si vzpomínáte, že jsme pozvali zástupce všech politických stran, univerzit, účetního dvora, také organizace Transparency International. A během té debaty všichni upozorňovali na to, že nejde jenom o regionální nebo národní politické strany, ale jde tady o členy kteří by se mohli stát eh, členy i těchto evropských politických stran a nikdo jim v tom nemůže bránit. Naopak, chceme je spíše motivovat k tomu, aby do těchto evropských stran vstupovali. Lépe řečeno, tyto politice, evropské politické strany musí mít eh, své členy v několika eh, zemích, nebo to musí být regionální strany. Nicméně pokud eh, to byly politici zvolení v regionu, tak potom to musí být orgán, který má určité legislativní pravomoci, jako je to například ve Španělsku nebo v Německu, kde existují regionální parlamenty s legislativními kompetencemi. U nás eh, v Řecku to je ale jinak, takže tam se, mm, na to se to nevztahuje. A podle mě to je základ, na které můžeme dále stavět. Co se týče financování, tak tady si myslím, že bychom se měli držet toho, co říká finanční nařízení, které stanovuje, že by měli mít aspoň jednoho poslance Evropského parlamentu. Někteří chtěli rozlišovat mezi evropskou politickou stranou a tím, jestli eh, obdržela financování, to je možné. Možná, že evropská politická strana by se tak mohla nazvat, pokud eh, se vytvoří před eh, evropskými volbami, nicméně nemůže získat financování, pokud nezíská aspoň jednoho poslance v Evropském parlamentu. otázce financování byla předložena řada pozměňovacích návrhů, až dosud to bylo tak, že finance pocházely od jednotlivců, byly eh, ohraničeny stropem 12 tisíc euro, takže jeden jednotlivec mohl poskytnout eh, maximálně 12 tisíc euro. Teď se navrhuje, aby se ten strop zvýšil na 25 tisíc. Někteří kolegové také navrhovali, aby vzhledem k tomu, že Eh, tyto politické strany budou mít eh, poslance v Evropském parlamentu, tak by většinu eh, peněz měly dostat právě od těchto poslanců. A já s tím nemůžu souhlasit, a to z následujících důvodů. Možná, že by to tak šlo zavést za deset let, až budou mít dostatek jednotlivých poslanců, ale jinak si myslím, že by ty evropské politické strany nemohly přežít pouze z příspěvků několika málo lidí, kteří by museli platit eh, obrovské částky za to, že jsou vůbec členy. To není podle mě realistické. Bylo by to absurdní. A proto si myslím, že bychom se měli držet eh, toho, že chceme dát evropským politickým stranám eh, právní statut, chceme, aby se účastnili politických kampaní nebo volebních kampaní, protože to jsou v podstatě jacísi prostředníci. Nemůžeme akceptovat eh, to, že mm, politické strany by byly pouhými nevládními organizacemi. Co se týče Eh, zprávy, jejich zprávy tedy tady nikdo neupozornil na nějaké nedostatky nebo problémy. Já jsem se nicméně do své zprávy snažila zapracovat připomínky účetního dvora a Transparency International. Žijeme v době, kde transparentnost je nesmírně důležitá, média a informace, které jsou poskytovány veřejnosti, kolikrát eh, nevytvářejí pravdivý obraz skutečnosti a proto bychom se měli držet co nejpřísnějších pravidel týkající se transparentnosti u politických stran. A ještě poslední poznámku mi dovolte. Požadujeme po Evropské komisi, aby předložila návrh, který by politickým stranám měl eh, dát právní subjektivitu. Musíme si vědomit, že eh, tyto politické strany jsou registrovány v Belgii, takže eh, se tady také podle logického práva bude eh, posuzovat jejich solventnost. Víme, že budou ale dostávat finanční prostředky od Evropského parlamentu nebo z Evropského rozpočtu, takže v praxi Eh, to znamená, že tím vlastně uznáváme jejich roli, přitom už ale v určitém smyslu existují 20 let. Eh, jejich existence eh, je tedy uznávána tím, že dostávají prostředky, uznává se také, uznávají se také nadace, které jsou s nimi spojovány. Někde se hovoří o přidruženém, o přidružení, někdo používá jiné slovo, ale já jsem předložila kompromisní pozměňovací návrh, ve kterém říkám, že to jsou politické strany, tak jak jsou popsány v daném nařízení. A pokud se v nařízení hovoří o přidruženích nadacích, tak si myslím, že bychom jim také měli říkat. Podle mě ty nadace poskytují velmi dobré služby nejenom politickým stranám, ale i tady v parlamentu politickým skupinám. Pomáhají nám v naší práci, podílejí se na organizování různých akcí a zapojuje se také do eh, provádění pravidel o demokracii, transparentnosti, podílejí se i na řešení některých ideologických věcí. Víme, že často eh, takové akce navštěvují zástupci třetích zemí. Ty třetí země nemusí být nutně mm, eh, stejnou demokracií, jako je Evropská unie. Když se podíváme například na to, co se děje ve Středomoří a na ta povstání, která tam probíhají vůči totalitním režimům, tak eh, si myslím, že můžeme říci, že v budoucnosti tyto nadace budou mít ještě důležitější roli. A dále jde o východní partnerství a o kandidátské státy. Nechci o tom mluvit příliš dlouho, pane předsedo, byla bych eh, jenom ráda, kdybyste mohli všichni podpořit eh, tuto zprávu. Vím, že ještě pořád tady panují určité eh, námitky týkající se zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že by měl existovat jeden eh, právní a daňový statut, který by pokrýval všechny zaměstnance, eh, jeden z kolegů chtěl, aby to bylo vypuštěno ale já jsem proto, aby zaměstnanci tady byli, aby tady zůstali zmíněně. A doufám, že zítra se o tom bude hlasovat a já si myslím, že bychom se měli postarat o to, aby to bylo přijato co nejrychleji a aby mohl co nejdříve být zaveden tento statut Evropské politické strany. Vzhledem také k tomu, že eh, Lisabonská smlouva už platí více než rok, a měla by být eh, jako taková dodržována. Víme také, že Evropská unie již eh, je nebo má právní subjektivitu a měly by ji mít i eh, politické strany, protože ty ji mají v členských zemích a proto je na řadě No, proto je na čase, aby právní subjektivitu měly i evropské politické strany v Evropské unii. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, vám eh, osobně, pane předsedo, za veškerou pomoc, za to, že jste mi také pomohli s organizací slyšení. Myslím, že to nám eh, hodně pomohlo, inspirovalo nás a mě to pomohlo při sestavování zprávy. Děkuji nejenom za toto vystoupení, ale i za vaši práci. A nyní pan Guerrero požádal o slova. Děkuji, pane předsedo, paní Janaku. Děkuji vám nejen za tuto prezentaci, kterou jste dnes přednesla, ale také, jak říkal pan předseda, za celou práci, kterou jste odvedla na vypracování této zprávy. Myslím, že se na tomto výboru zhodneme, že politické strany jsou základním nástrojem pro reprezentativní demokracii. Reprezentativní demokracie je srdcem našich institucí. Samozřejmě je možno ji obohatit a doplnit o lidovou eh, legislativní iniciativu, kterou jsme schválili asi před měsícem díky úsilí paní Zity Gurmaj a pana Lamasura. Byly zde čtyři etapy v historii od liberálních revolucí, pokud je o zacházení nebo nakládání s politickými stranami. První etapa se vyznačovala odmítáním těchto stran, druhá etapa tím, že jsme ji ignorovali, třetí etapa legalizace těchto stran a čtvrtá etapa zústavnění těchto stran. Ne všechny ústavy k tomu přistoupily hned, ale v podstatě nakonec všechny naše ústavy uznávají význam politických stran jako prostředku k politické účasti občanů na politickém životě. Lisabonská smlouva dala evropským politickým stranám statut, který nyní musíme obohatit a doplnit tím, že politické strany dostanou vlastní právní statut. A tím bude překonána tato etapa, kdy se politické strany považovaly za něco jako nevládní organizace. V současné době se s nimi totiž v Belgii takto nakládá. Máme 99 pozměňovacích návrhů k vaší zprávě, ale to neznamená, že by to byla zpráva, proti které se tento výbor staví ve své většině. Naopak, myslím si, že konsensus, který existuje mezi členy tohoto výboru k vaší zprávě, je opravdu velmi vysoký. A je vysoký proto, že členové výboru a politické strany se podíleli na vypracování této zprávy. Byla zde i slyšení za účasti různých zástupců a proto tedy těch 99 pozměňovacích návrhů spíše svědčí o tom, že je zde ten velký konsensus. V každém případě má frakce prostřednictvím mých eh, návrhů a návrhů Zity Gurmaj, Matiase Groteho a Luise Janěze se snaží dosáhnout několika věcí. Já to stručně vysvětlím. Dva pozměňovací návrhy se vztahují ke článku 10 a úvodnímu ustanovení AA. Týká se to toho, že chceme, aby byla vypuštěna reference nebo tedy odkaz na daňový režim platící pro politické strany. Chci říci, že se nejedná o principiální námitku. Jedná se o úvahu o politickém okamžiku, který prožíváme a bylo by obtížné vysvětlit tuto daňovou situaci úředníkům, pracujícím, zaměstnancům politických stran v evropském hospodářském prostoru. Je pravda, že to neznamená, že bychom se trvale vzdávali možnosti regulovat tuto otázku, ale byli bychom rádi, kdybychom k tomu nepřistupovali v této chvíli. Nejsme proti. Nevyslovujeme se proti, pouze si myslíme, že bychom k tomu neměli přistupovat v rámci této zprávy, protože by bylo obtížné vysvětlit něco takového veřejnému mínění z politického hlediska. Další pozměňovací návrh se týká rozlišení mezi podmínkami pro vytvoření Evropské politické strany a podmínkami nebo požadavky na získání financování. Já si myslím, nebo naše frakce se domnívá, že politické strany se mohou utvářet podle různých modelů, podle přání těch, kteří tuto evropskou politickou stranu utvářejí. Musí se řídit určitou řadou podmínek. Celá řada z těchto podmínek už je obsažena ve zprávě. Vnitřní demokratický řád, demokratické fungování, určité podmínky pro vstup a tak dále. Ale nemůžeme požadovat od politické strany, která může vzniknout nově v evropském prostoru, nemůžeme žádat, aby tato strana měla už předem zástupce v Evropském parlamentu protože možná ještě tato strana ne, se neúčastnila žádných voleb do Evropského parlamentu. Takže tady je rozdíl mezi tvorbou nebo založením politické strany a požádáním o finance. Aby se strana utvořila, tak nemusí mít zástupce v parlamentu, ale aby získala financování, tak musí mít minimálně zastoupení alespoň jednoho poslance Evropského parlamentu protože není možné financovat jakoukoliv evropskou politickou stranu, která může vzniknout, ale pouze tu, která dokázala po volebním procesu, že má v rámci Evropské unie nějakou minimální podporu. Další pozměňovací návrhy se týkají toho, že my si myslíme, že články 9, 14, 15 a 17 vaší zprávy, které se týkají volebních reform v rámci volby do Evropského parlamentu, my si myslíme, že ani toto by nemělo být obsaženo v tomto nařízení, v této zprávě. My hovoříme o statutu politických stran a o financování těchto politických stran. A ne o tom, zda volební systém by měl fungovat takto či onak, zda by měl nebo neměl být změněn v porovnání s tím, jak existuje dnes. Ale kromě toho si myslím, že toto téma se řeší ve zprávě pana Dafa a proto si myslíme, že právě tam bychom měli řešit eventuální změny volebního systému a že to nepatří do statutu politických stran. V většině našich zemí máme také právní úpravu, která se týká politických stran a na druhé straně máme právní úpravu, kterou se řídí volby a nejsou provázány. V každém případě my předkládáme pozměňovací návrh, kde uvádíme, že statut politických stran se upraví v souvislosti s reformami evropského volebního systému. To znamená, pokud budou provedeny reformy evropského volebního systému, tak to se bude moci odrazit ve statutu politických stran. Další z pozměňovacích návrhů se týká limitu pro dary my tam pouze uvádíme, že ten limit 25 tisíc euro by měl být roční, měl by být na rok a na dárce. A vše samozřejmě bude podléhat platné legislativě o transparentnosti. A předposlední pozměňovací návrh se týká toho, že není nutné, aby politické strany spolufinancovaly když získávají financování ze strany evropských institucí. To znamená, v národní legislativě není tento požadavek na spolufinancování, když politické strany získávají volební nebo jiné financování ze strany veřejných rozpočtů. Zde jsou dva pozměňovací návrhy, které předkládají socialisté. Jeden z nich v tom smyslu, že to spolufinancování by se prostě mělo vypustit a za druhé, v každém případě, aby to bylo sníženo z těch 10% na 5%. V současné době je ve zprávě 10% a my bychom chtěli 5. A poslední, nebo tedy téměř poslední pozměňovací návrh spočívá v tom, že si myslíme, že bychom neměli stranu posuzovat z hlediska členství. To znamená, pokud zde někdo uvádí, že je nutné být eh, členem národní strany, abyste potom mohli být členem evropské strany, do které tato politická strana patří, tak to je jedna pozice, jedno stanovisko. A na druhé straně existuje možnost být přímo individuálně členem Evropské politické strany, aniž byste proto byli členem té národní strany, která je členem Evropské politické strany. Já si myslím, že bychom to měli ponechat na jednotlivých evropských politických stranách, aby si každá evropská politická strana stanovila svá pravidla pro členství. Pokud chce aby její členové patřili do národních stran, tak ať si toto pravidlo stanoví. Pokud chce, aby zároveň bylo možné individuální členství, tak ať se to prostě vyhlásí. Ale my bychom to neměli regulovat. Neměli bychom předepisovat, jaký systém pro členství by měl pro jednotlivé evropské politické strany platit. A pak zde máme několik pozměňovacích návrhů, především paní Gurmaj. To navazuje na poslední část vystoupení paní Janaku. Tam se hovoří o významu nadací politických stran, evropských politických stran. Důležité je to především ve chvíli, kdy se hájí demokracie, předávají se politické zkušenosti a znalosti a tak dále. To vše je velmi důležité pro evropské politické strany. Evropské politické strany zde, nebo tedy nadace evropských politických stran v tom sehrávají důležitou úlohu. Dovolte, abych odkázal na svou španělskou zkušenost. Je to podobné jako řecká a portugalská zkušenost mých kolegů v této řadě. My všichni jsme dlužníci. V našich procesech politické transformace my jsme dlužníky nadací evropských politických stran, které jsou eh, politicky slučitelné s našimi. A já si myslím, že to je vodítko také pro ostatní části světa, které prožívají tuto transformaci. Já vím, že paní Janaku dnes odpoledne předložila nějaké kompromisní pozměňovací návrhy. My jsme připraveni, že řadu z těchto kompromisních návrhů podpoříme. V každém případě, jak už jsem říkal, si myslím, že obecný konsensus eh, je velmi široký a že zítra budeme hlasovat. V některých případech podpoříme, v některých případech eh, nepodpoříme, ale v každém případě si myslím, že konsenzus je široký. Děkuji. Um, um, ano, pane předsedo, chtěl bych také poděkovat naší zpravodajce za odvedenou práci. Myslím si, že to byla skutečně odvedla velký kus práce. Dívá se na politické struktury ve 27 členských státech a tam vidíte pak velké rozdíly. Jsou tam rozdíly v kultuře, v postavení, jednacích řádech, financování a tak dále. Čili vytvořit evropský model pro vytváření evropské politické strany není zas tak snadné, jak by se mohlo zdát. A myslím, že paní Jana Kus vede skutečně dobře. Především co se týče jejich kompromisních pozměňovacích návrhů, které podporuji s jednou výjimkou, máme dvě poznámky. Ta první poznámka, myslím, že musíme postupovat rychle. Musíme také požádat komisi, aby předložila návrh na přípravu zákonné normy. A musíme mít také tým, Požádal jste, aby tento výbor připravil další zprávu, která by se zabývala legislativním návrhem, který by byl předložen komisi. Já si myslím, že by to bylo velice zlouhavé, pracné a myslím si, že právě tato zpráva by měla vyzvat komisi, aby předložila návrh statutu podle článku 225 smlouvy. A já jsem se pokusil o formulaci tohoto návrhu ve svém pozměňovacím návrhu 76, kde se hovoří o nutnosti další zprávy, kterou by měl vypracovat náš výbor. Druhá věc, to se týká kompromisního bodu G k odstavci 31 to nemohu podpořit. Také proto, že žádáte, aby politické strany zvážily, jak postupovat v případě přímého členství. Já se obávám, že o tom budou přemítat 20 let a nedojdou k žádnému pořádnému závěru. Jak se snažím ve svém pozměňovacím návrhu 97, tak bychom měli eh, požádat, aby jednali, aby vytvořili podmínky pro vytvoření přímého členství. Pochopitelně podle svých představ. Pan Kerero o tom hovořil, není nutné, aby všechny politické skupiny uplatňovaly stejný přístup při vytváření přímého členství, ale já si myslím, že to je právě zcela zásadní, abychom mohli uplatnit tedy ten statut, abychom mohli prohlásit nějakou stranu za evropskou politickou stranu, tak musíme umožnit nábor možných členů, aby se občané mohli stát členy této politické strany a musíme vytvořit takové podmínky, takový jednací řád a takový statut, aby občané mohli být členy této evropské strany, aby se mohli účastnit postupu rozhodování jednotlivých aktivit této evropské strany. Čili chtěl bych prosadit tuto myšlenku, ale zcela jistě se to bude obírat v souladu s prací paní zpravodajky. Děkuji. Pane Dafe, a nyní má slovo pan Efner. Děkuji vám. Děkuji tedy paní zpravodajce za práci, kterou odvedla. Myslím, že je to krok kupředu směrem k transparentnímu a demokratickému systému Měl bych ale také být trochu kritický. Mnoho z toho, o čem jsme hovořil, eh, hovořil na tom slyšení, se nedostalo k mému politování, k mému údivu se nedostalo do toho návrhu. A je tam jedna naprosto rozhodující věc, což je otázka uznání a financování stran. Mohu vám k tomu něco říci? Já jsem sám před 33 lety zakládal jednu stranu, která předtím neexistovala, byla to tedy nová strana, která neměla žádnou, žádného předchůdce, která v době svého založení nebyla zastoupena, ani nemohla být zastoupena v žádném parlamentu té straně jsme dali jméno Zelení, dnes eh, jsme zastoupeni v celé řadě parlamentů, eh, eh, podělíme se na vládách a tak dále. A já si myslím, že ve smyslu demokracie je také to, aby mohly vznikat nové síly, nové strany, které by, kterým by mělo být umožněno stopovat do politického procesu. Předtím jsme tady hovořili o registru transparentnosti a já myslím, že Určitě si všichni uvědomujete i nebezpečí, které existuje, že někdo bude politiku vykonávat ve svém vlastním zájmu. A na to bychom měli dávat velký pozor. Všichni jsme členové politických stran. A měli bychom dělat vše, co je v našich silách, aby to, co teď přijímáme, neomezovalo eh, politickou soutěž, aby ji otevíralo. Chci tedy jasně říci, že schválení a uznání politických stran nemůže být spojováno pouze s úspěchem ve volbách. Nemůže se to odvíjet od toho, že ta strana už zasedá v nějakém parlamentu. To by odporovalo myšlence svobodné politické soutěže v demokracii. A já bych chtěl předtím eh, varovat, abychom se touto cestou vydali. Jinak je tomu u financování to financování by mělo být navázáno na jakási kritéria úspěšnosti. A v tom smyslu mi přijde správné, co tam o tom paní zpravodajka říká. Možná, že ta kritéria by mohla být i přísnější, než se uvádí ve zprávě. Ale to, co se v té zprávě eh, říká o schválení nebo uznání politických stran, eh, je podle mě nepřijatelné. A já bych eh, paní Janaku Ehm, chtěl také říci, že váš kompromisní pozměňovací návrh eh, to trochu ehm, zastírá. protože eh, u těch finančních předpokladů hovoří o Evropském parlamentu a tím se to vůbec neřeší, protože nehovoří o těch předpokladech pro uznání a tam musí být čistě formálního Eh, charakteru. Nemůže to být něco, co je vázáno na úspěch té strany. Znamená to, že musí existovat nějaké stanovy, musí být nějaké demokratické struktury, musí tam být určitý počet členů. Eh, a těch, kteří to podporují, musí samozřejmě být ty stanovy eh, předloženy, musí být přeskoumány, že rozhodování v rámci strany je demokratické a tak dále. To jsou předpoklady pro uznání, ale nemůže to uznání být vázáno na již dosažené úspěchy ve volbách, protože jinak si vytvoříme oligopol, uzavřený systém eh, těch, kteří tady jsou a nebudeme pouštět někoho nového. A to si myslím, že by se nám velmi nevyplatilo eh, u voličů a občanů. Takže bych byl rád, kdyby se to přepracovalo a chtěl bych poukázat na eh, pozměňovací návrhy, které jsme v tomto kontextu předložili. A chtěl bych také připomenout, že na tom slyšení, kde jsem hovořil o stejné věci, Eh, ostatní řečníci, kteří eh, mě tady následovali, eh, se k tomu vyjádřili stejně stejně tak experti, kteří tam byli přítomni, měli na to stejný názor. Takže bych ještě velmi jasně chtěl tady říci, že je potřeba s tím něco udělat a chci vyzvat k tomu, abyste zamezili tomuto nebezpečí, že vytvoříme jakýsi uzavřený politický systém protože tím bychom neprospěli evropské demokracii. Ostatní body už nemusím zmiňovat, o těch se eh, už zmiňovali mý kolegové. A proto se snažím omezit pouze na to nejdůležitější. Děkuji vám. Ještě tři kolegové se hlásí o slova. Tam se ještě, jestli někdo další se chce dostat na seznam řečníků. Eh, pokud ne, tak paní Grip. Euh, Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručná. Na úvod bych chtěla také poděkovat naší paní zpravodajce, paní Geneku. Chtěla bych jí poděkovat a poblahopřát eh, k její práci. A pokud vím, také je to výsledek velice dlouhodobé práce. Pochopitelně se nyní dostáváme k určitému bodu, kdy chceme ukončit eh, celou tuto oblast. Čili chtěla bych poděkovat za kvalitu slyšení, které se konalo koncem ledna, eh, kterého se zúčastnily téměř všechny evropské politické strany a skutečně jsme měli možnost prosadit a vyslovit své zájmy a bylo to velice na místě, čili naš, náš výbor se nyní zabývá touto otázkou. Je důležité také, že zpravodajka podle Lisabonské smlouvy eh, bere v potaz úlohu evropských politických stran, jak mohou přispívat k vytváření evropského prostoru, jak mohou přispívat k tomu, aby vznikaly nové veřejné názory v Evropě a aby mohla být vedena skutečně evropská diskuse, aby mohla žít evropská myšlenka v celé Evropě, aby evropští občané měli možnost konkretizovat tyto myšlenky. A jako ostatní kolegové bych ráda využila této příležitosti. Eh, dochází k velkým politickým změnám na druhé straně Středozemního moře a je tedy důležité, abychom se změřili také na politické nadace. Já si myslím, že tyto nadace jsou skutečně vynikajícím nástrojem k tomu, abychom mohli zasáhnout, abychom mohli poskytnout pomoc, abychom poradili a pomohli demokratickému politickému hnutí, které se začíná rozvíjet na Blízkém Dálném východě. Čili je důležité, abychom prosazovali demokracii, také abychom Eh, v našich evropských volbách, které jsou pro nás eh, důležité, aby tyto diskuse nebyly nacionální, aby byly evropské a je tedy důležité, abychom měli skutečně evropské politické strany, které budou strukturované, organizované, ale zároveň také uznané. To je důležité, aby měly eh, právní subjektivitu. Stručně chtěla bych se vyslovit dvěma, dvěma pozměňovacím návrhům, které jsme podali společně s paní Masur, kdy se bavíme o daňových podmínkách těchto politických stran, kdy chceme eh, zrušit bod odvodnění AA a také odstavec 10, který zmiňuje fiskální režim politických stran. Chtěli bychom, byli jsme tady překvapeni, tím, že můžeme mít nějaký daňový systém v případě těchto politických stran. Čili tím mohly být ohroženy tyto politické strany. Týkalo by se to nějakého daňového systému ad hoc. Je to téma, které ještě není úplně jasné, není nám jasné, jak by to mělo být uplatněno, čili v případě takovéhoto daňového režimu bychom tento režim museli nejdříve náležitě prodiskutovat, připravit, a vím, že se k tomu chce vyjádřit celá řada evropských politických stran, které v tuto chvíli existují, ale máme pocit, že to je eh, téma, které není žádnou velkou překážkou, nicméně eh, je důležité, aby bylo náležitě prodiskutováno a také tam jsou určité výhrady, určitá neochota mezi řadou z nás a také na straně občanů, čili je úkolem vedoucích představitelů politických stran, evropských politických stran, aby se pustili do volební kampaně a pochopitelně důležité, aby e, vyvolali zájem ze strany našich e, evropských spoluobčanů. Často mladí, především mladí lidé, ale nejen ti, chtějí, aby evropská politika byla viditelnější, přítomnější, takže musíme dávat pozor, abychom se nepustili e, směrem, kde bychom komplikovali tyto úkoly. Je to skutečně citlivá otázka, takže jenom s touto malou výhradou pochopitelně si cením plodu vaší práce. Eh, thank you very much, Constance. Eh, next. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je pan Štolc. Pokud tedy, a ještě další kolega, pokud tedy někdo jiný se nahlásí do debaty. Děkuji. I já bych se chtěl přepojit eh, ke kolegům, kteří děkovali paní zpravodajce za přípravu zprávy. Eh, Určitě to stálo hodně práce a také děkujeme za uspořádání velmi úspěšného slyšení. Myslím, že jedna věc, která z toho slyšení vyplynula, eh, byla ta, že všechny evropské politické strany jsou si vědomi toho, že se teď něco zásadního mění a že to je kroku předu, pokud chceme eh, naplnit naši odpovědnost vůči voličům a posílit eh, demokratické fungování institucí. Colin Crouch eh, popsal ehm, známky toho, že čím dál tím méně voličů se hlasuje ve volbách, přestože máme svobodu projevu, máme možnost volit a celou řadu dalších výsad, ale voliči se necítí eh, mm, osloveni politickým systémem a proto si myslím, že evropské politické strany, a to zaznělo také na tom slyšení, by měly mít šanci také se účastnit eh, evropské, celoevropské politické debaty. Děkuji tedy eh, za předložení té zprávy. Chtěl bych se vyjádřit k několika kompromisním pozměňovacím návrhům. Jednak eh, podporuji to, co říkal kolega Hefner o tom oddělení jednak uznání politické strany a jejího financování, protože ty dvě věci by spolu neměly být propojeny. A do té míry je skutečně správné, aby strany byly uznávány na základě určitých formálních kritérií ze strany evropských institucí. Měly být stanoveny jasné požadavky. A potom jde o naprosto, naprosto odlišnou věc, tedy o financování, které by potom se mělo odvíjet od Eh, nějaký kritérií úspěšnosti, jako je například eh, zvolení poslance do Evropského parlamentu. Já jsem se v jednom svém pozměňovacím návrhu snažil o vyjasnění. Víme, že jste eh, tady hovořil o statutu z roku 2007 a ten si myslím, že je naprosto dostačující, protože i tam se hovoří i o tom, že jedním z těch předpokladů pro uznání Evropské politické strany může být, může být také to, že má poslance v národních nebo regionálních parlamentech. Jde o to, že ta evropská politická strana by neměla být nějakým abstraktním pojmem, ale musí být propojena s aktivním politickým životem svých členů v eh, národních státech, tedy ve členských státech, ať už na celostátní nebo regionální úrovni. protože eh, jde o to, jak vytvořit jakousi politickou debatu a přiblížit ji občanům. A já si myslím, že právě takový eh, požadavek může celou tu diskusi nastartovat. A ještě eh, poslední věc, to je ta interní demokratičnost těchto stran. Já si myslím, že by tady měl být co nejméně o omezení nebo um, požadavku. Víme, že sami členové těchto stran by měli mít uh, možnost eh, se podílet na vytváření těch interních eh, pravidel pro fungování své strany a pro to, jak se vytváří jaké stanovisko strany k daným, k daným otázkám. A k tomu patří z mého pohledu i možnost co nejšířeji se podílet na práci eh, té Evropské politické strany. A třetí bod, to se týká členství. k tomu jsem předložil pozměňovací návrhy, viděl jsem, že i ostatní kolegové. Myslím si, že bychom měli zohledňovat fyzické osoby, protože myslím, že to i e, evropští občané e, očekávají. Ale je tady jeden problém a proto e, vítám tu nabídku uzavřít kompromis, jak o tom byla řeč před okamžikem. Týká se to článku 31, nebo odstavce 31, kde se vyzývají evropské politické strany, aby eh, se ještě dále vyjádřili k tomu, jaký by měl být vztah mezi jednotlivci, tedy členy těchto stran a eh, dalšími členy, institucionálními členy těchto stran. To si myslím, že je zajímavá otázka a mělo by se to ještě prohloubit. A na závěr mi dovolte, abych eh, ještě řekl, následující. Jde o roli politických nadací, organizací mládeže a e, zastoupení e, žen. Protože čím více struktur, tak to vznikne, tím více dáme možností eh, občanům zapojit se do budování eh, toho evropského politického prostoru. A eh, nechceme samozřejmě dovést ten um, systém ad absurdum. A sou, současně s tím také souvisí to, co říkal Endudav o reformě volebního systému. Děkuji. A nyní má slovo kolega Bronz. Is it not on? Yes. It is now. Right. Takže funguje. Evropské politické strany fungují jako eh, zastřešující organizace národních politických stran, ale zásadní funkcí politické strany je, aby šla do voleb. A pokud víme, tak eh, tato tyto aliance eh, nepostupují podle jednoho jména někde v Evropě. Pouze je to zohledněno v návrhu pana Dava, který chce vytvořit takovouto politickou stranu 25 evropských parlamentů. To bychom teprve měli přijmout. A potom se to týká těch menšinových europoslanců, kteří nejsou zařazeni. Co se týče národních politických stran, nevím, zda budou nezávisle a autonomně eh, vstupovat do voleb pod eh, nějakou neznámou, neznámým jménem Evropské strany. To by byla naprostá sebevražda. To znamená, že tyto politické strany by do toho nevstupovaly dobrovolně. Tyto evropské politické strany by pak byly takové experimentální a pochopitelně by to bylo velice drahé, Byly by to takové prototypy, které by ale někdo pořádně nevyužíval. A otázka zní, pokud by měli jít do evropských voleb, tak by museli eh, být povinné, což by podle mě šlo příliš daleko, eh, kdyby v podstatě neumožňovali všem národním stranám, aby šli do těchto voleb. Čili zdá se, že tady jsou různé názory, je tady určitá snaha spojovat evropské politické strany. Já si myslím, že ale by to bylo urážlivé. V tuto chvíli probíráme detailní pravidla věcí, která neexistují v reálném světě, pokud by měl jít tedy do volební kampaně. Čili to neexistuje v povědomí veřejnosti. Když se podíváte na nejrůznější veřejné průzkumy a zeptáte se na evropské politické strany, tak evropští občané o nich nemají vůbec ponětí. Čili probíráme něco, co neexistuje, řada lidí o tom vůbec netuší a ani to není pravděpodobné, že by něco takového mohlo fungovat v rámci evropských voleb. Bene, allora. Výborně. Myslím si, že teď nastal čas k tomu, aby dostala slovo zpravodajka a mohla nám taky představit kompromisní návrhy, o nich jsme zde slyšeli. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vyslechla jsem si poznámky svých kolegů a zdá se, že hlavní námitka je vůči eh, právnímu a daňovému statutu eh, pracovníků těchto evropských politických stran. A pochopitelně já chápu, odkud tyto námitky přicházejí. Možná můžete argumentovat, že to není ta správná chvíle, ale já jsem neměla na mysli stejné stejný statut, eh, tak jako je statut například eh, pracovníků v Evropském parlamentu nebo místních eh, asistentů. Byl by to takový ad hoc režim. Ale o co tady jde, je politický a právní statut takovéto politické strany a nadace, která je s ní spojena. Další důležitý bod je vysvětlit jednu věc, ano, odstavec 31 uvádí, že tyto politické strany mohou být združením jednotlivců. Nicméně, pokud chceme, aby vznikla Evropská politická strana, aby měla velkou členskou základnu, tak to bude trvat spoustu času, několik let, než se vytvoří. Takže máme několik kompromisních návrhů, které přijímají koncepci Eh, učinění rozdělení mezi politickou stranou a eh, způsobem financování, protože všichni se zmínili o tom, že pokud tyto politické strany mají být eh, financovány, tak by měly mít aspoň jednoho europoslance, který se potom dostane do Evropského parlamentu. A to, myslím, zohledňuje tento bod. Nejsem proti tomu, že by se vytvořila politická strana, aniž by tam byl europoslanec, protože této strany musí vzniknout před volbami do Evropského parlamentu a pokud eh, se jim podaří, aby se jejich kandidát uplatnil, tak dostanou finance později. Pokud nějaká politická strana má širokou základnu, pokud lidé platí eh, příspěvky, tak tyto příspěvky nestačí, protože ty jsou v tuto chvíli ve výši asi 20 euro, takže opět musíme tyto otázky eh, nebo tuto věc změnit, protože jinak by to financování a způsob financování by se nezměnil. V podstatě eh, nikdo po nás nechce žádné peníze lidé. Chápou, že máme ekonomickou krizi, že musíme šetřit a občané kritizují politiky i politické strany. To znamená, jak občané, tak média jsou vysoce kritičtí. Nicméně to úsilí, které vyvíjíme, abychom vytvořili politické strany, jsou součástí například budoucnosti Evropy. Je to také důležité pro občanskou společnost, abychom měli náležité kontakty, aby lidé věděli, co dělají politické strany. Některé členské státy vědí, co dělají politické strany, protože organizují nejrůznější akce na národní úrovni, ale myslím si, že naším úkolem je, abychom se dostali blíže k našim občanům, abychom prosadili demokracii, transparentnost a protože žijeme v Evropské unii, která má právní subjektivitu, Žijeme v Evropě, kde je volný oběh kapitálu, zboží, lidí a tak dále, tak eh, v tomto kontextu musíme řešit eh, fungování evropských institucí. A musíme posílit koncepci politických stran. Eh, zazněla celá řada poznámek. Myslím si, že je důležité to rozlišení mezi vytvořením politické strany a financováním. Pan Duff se zmínil o Evropské komisi. Bude záležet hodně na nás, nejen e, na naší zprávě, ale pokud Evropská komise bude souhlasit, tak e, bychom měli poslat e, oficiální dopis Evropské komise, aby předložili patřičné návrhy. A já si myslím, že ta správná chvíle právě přišla. Já si myslím, že komise se už nemůže eh, vymlouvat, musí skutečně udělat konkrétní kroky. Dále <coughs> zazněla poznámka, která se týkala zájmu, financování. Ano, souhlasím a také přijímám eh, pozměňovací návrh socialistů předkládám kompromisní návrh. Myslím si, že by to mělo být 25 tisíc na osobu na, na rok. To, co říkal um, náš španělský kolega, skutečně je smysluplné. A pokud budeme mít jasná pravidla, jasné podmínky, jasný statut pro tyto politické strany, tak zajistíme větší transparentnost, měli bychom sledovat také jejich účetnictví, pozměňovací návrhy, které jsem předložila, se snaží nějak združit těch 99 jednotlivých pozměňovacích návrhů. Chápu, že kontroverzní otázka je ještě ohledně zaměstnanců. Také ekonomické, finanční aspekty jsou důležité. Přijala jsem pozměňovací návrh pana Greyry který se týká množství nebo částek, které jsou poskytnuty Evropským parlamentem, protože si myslím, že by Evropská politická strana měla eh, dělat eh, své financování sama, musí, jak jsem říkala, nabrat eh, své členy a to bude trvat nějakou dobu. A pochopitelně musíme požadovat právní daňový statut těchto evropských politických stran a jejich nadací. Ještě jednou zdůrazňuji význam nadací, protože tyto nadace jsou propojeny s těmito politickými stranami, získávají finanční prostředky, protože politické strany získávají také příspěvky, čili jsou financovány nezávisle. Pokud bychom měli nějakou evropskou financi a říkala by, že to je socialistická nadace, tak to neznamená, že automaticky bude spojena se socialistickou stranou. Pochopitelně ne musí někdo uznat, zda tato nadace je skutečně spojená se socialistickou stranou nebo ne. Čili kolega předložil pozměňovací návrh, který, se, eh, který uvádí to slovo affiliated, přidružený. Já jsem to zapracovala do kompromisního pozměňovacího návrhu, kde se odkazuje na konkrétní odstavce i články eh, v nařízení, čili evropské politické strany a jejich přidružené nadace. Uplatňuji tedy formulaci, která je v nařízení a doufám, že se na tom všichni shodneme. Pane předsedo, udělala jsem vše, co jsem mohla, abych eh, združila tyto pozměňovací návrhy. Některé návrhy byly identické nebo velice podobné a já věřím, že mé kompromisní návrhy se snaží spojit jednotlivé myšlenky a také jsem dbala na to, abych eh, nezatemněla ten hlavní smysl naší zprávy, abychom měli správný právní statut evropských politických stran a přidružených nebo jejich nadací. Děkuji, paní Janako, opravdu děkuji za vaši zprávu i za vaši odpověď. A nyní přistoupíme k poslednímu bodu na pořad jednání. To je bod číslo 8. Prosím. Kdo se hlásí? Prosím. Já mám jednu prozbu. Ještě předtím, než tento bod ukončíme, bych se chtěl paní zpravodajky zeptat, jestli by nemohla odpovědět také na otázky, které jsem jí položil já. Mě samozřejmě velmi zajímala odpovědi na otázky ostatních, ale ale myslím, že jsme tady výbor pro ústavní záležitosti, takže bychom se měla zabývat i těmi ústavními aspekty, o kterých jsem hovořil já, protože ty budou rozhodující pro to, jestli budeme moci hlasovat pro tuto zprávu nebo ne. A byl bych proto rád, kdyby na moje otázky odpověděl. Vzpomínáte si na otázku pana Hefnera? Jste schopna zodpovědět otázku pana Hefnera? Eh, Pane eh, předsedo, pan Hefner se eh, ptal na to, jak oddělit uznání politické strany od jejího financování. A já jsem řekla, že můj kompromisní politický pardon, můj kompromisní pozměňovací návrh to zohledňuje. Není to v té zprávě samotné, ale v tom kompromisu to je, a já souhlasím s tím, že je potřeba stanovit jasná kritéria pro schválení a uznání strany. Jinak tady se objevuje ten základní předpoklad pro financování, což je zvolení aspoň jednoho europoslance, ale tím vůbec nepředjímáme uznání strany ještě před volbami, protože ta samozřejmě bude registrována. A pokud budou splněny podmínky, tak to bude v pořádku. Víme, že není možné ignorovat eh, politické strany, které jsou členy nebo eh, které mají eh, nějaké přidružené členy. Samozřejmě bychom mohli také zohlednit trochu extrémnější návrh v tom smyslu, že by pět jednotlivců se mohlo domluvit, že založí Evropskou politickou stranu bez jakýchkoliv přidružených členů, tedy přidružených stran. Ale já si myslím, že v tom eh, případě by se skutečně nejednalo o Evropskou politickou stranu. Takže eh, jsou stanoveny určité požadavky, které eh, Eh, vedou k tomu, aby ty strany byly eh, politickými stranami na politické úrovni. Já se chci ještě zeptat na doplňující otázku. Jestli můžete v tomto smyslu eh, sformulovat pozměňovací návrh, protože nic z toho, co jste právě říkala, v té, ani v té zprávě, ani v těch kompromisních návrzích není ale pokud něco sformulujete v tom smyslu, co jste právě říkala, tak eh, by se tím ten problém, eh, problém vyřešil a eh, mohli bychom proto hlasovat. Bene. Grazie. Děkuji. Slyšel jste odpověď. A paní Těnaku se podle toho zařídí. A nyní přistoupíme k bodu 8 změna článku 51 společné schůze výboru. Už jsme o tom diskutovali 31. ledna a dostali jste pozměněný návrh zprávy. Musím říct, že na posledním schůzi předsedu výboru 8. března jsem tento návrh zprávy také představil. Vzpomínáte si jistě, že má zpráva vzniká na žádost předsedu, předsedy právního výboru, který navrhoval dvě alternativy. To znamená, jaký je vztah mezi článkem 50 a článkem 51. Především postup podle článku 51 platí pro celý legislativní proces anebo jen pro první čtení. A za druhé, přidružený výbor může předložit eh, pozměňovací návrhy, případně stáhnout eh, předkládaný text. Má tedy stejné právomoci jako ten hlavní výbor. A za třetí, platí tyto, nebo jsou otevřeny tyto společné schůze i dalším delegátům. My jsme na tyto otázky odpověděli s tím, že je nutno aby jakmile bude stanoveno, jakým způsobem bude platit článek 51, to znamená, jakmile bude stanoven tento společný postup, bude to platit pro celý legislativní postup. Nicméně musíme jasně říci, jakým způsobem to bude platit a že postup podle článku 51 bude výjimečný. Zde je ovšem nemožné oddělit eh, témata, která určují společné kompetence. To znamená, článek 51 by se měl uplatňovat opravdu ve výjimečných případech. Tato otázka je velmi relevantní, když se totiž bude jednat o otázky druhořadého významu, tak nebude třeba věci zbytečně komplikovat. ve výboru, nebo tedy na konferenci předsedů výboru, předseda Léne navrhnul, že by se zeštíhlel rozhodovací mechanismus podle odstavce 4. Ten odstavec 4 mého pozměňovacího návrhu počítá s tím, že tyto dva výbory, nebo tedy dva výbory by měly jednat společně, když bude rozhodnuto o uplatnění článku 51 až do výkonné fáze. Ale ve výkonné fázi se může konference předsedů rozhodnout, protože bude pokračovat už jen jeden výbor. Předseda konference předsedů navrhuje mechanismus, který by to všechno odlehčil. Já uvidím, jakým způsobem se k tomu ještě postavíme. Já v tomto smyslu asi předložím pozměňovací návrh. Předseda Leinen navrhuje upřesnit termíny pro schůze společných výborů ve druhém čtení. Na to se ještě podíváme. Myslím si, že je možné předložit pozměňovací návrh, který tuto věc vyřeší. A nyní přistoupíme k rozpravě. Připomínám, že Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na 15. března ve 12 hodin v noci ale kolega Gerera už požádal o prodloužení této lhuty a já navrhuji, že do 24. března rozdám pozměňovací návrhy, které budu předkládat já sám. To znamená, tím se věci zcela změní a stanovíme termín k předkládání pozměňovacích návrhů na čtvrtek 31. března na poledne. Máme tedy ještě čas k práci na této zprávě, pokud souhlasíte, tak mě to prosím řekněte. Ale pokud se někdo už teď chce přihlásit do debaty, tak prosím. Äh, Já mám jenom dvě malé poznámky. Ta první je asi ne tak důležitá. je to, že toto je téma subjektivně vnímané jako velmi důležité. Je to tedy subjektivní záležitost. A za druhé, jde o to, jestli to téma je důležité nebo ne, protože spousta lidí si to možná tady myslí. Já si nemyslím, že právní text by měl být eh, tak subjektivní a používat tolik eh, nejasných termínů. A jedna otázka, která mi není vůbec jasná, pokud hovoříme o tak zásadních věcech, jako je například fungování výborů, tak proč tato otázka, která by měla být organizační, kde protože tady jde o efektivnost jejich práce, má eh, být eh, má spadat pod pravomoce konference předsedů a ne konference předsedů výboru. A potom jde o otázku slyšení komisařů, ale eh, kromě toho se teď také objevila otázka eh, toho, že by eh, se k tomu měli vyjadřovat, nebo že by to slyšení měli pořádat i přidružené výbory. Jak to? Společné výbory. Mělo by se tedy uspořádat společné zasedání těch eh, příslušných výborů podle portfolia mm, komisařů. Já vím, že to je pravidlo, které bude platit jednou za pět let, eh, když se jmenuje komise, ale měli bychom se také snažit, aby ta pravidla byla co nejjednodušší. Ze všeho nejdříve se omlouvám že se hlásím ke každému z bodů, které zde máme k diskuzi dnes odpoledne. Já jsem asi ten odlišný případ, o kterém hovořil předřečník. Vzhledem k tomu, že hovořím o všem, tak možná všechno, co říkám, tak důležité není. Ale v tomto případě zde hovořím za Davida Martina, který je stínovým zpravodajem socialistické a demokratické strany. A chtěl bych zde říci, že v souladu s naším stanoviskem je velmi důležité, aby tento postup byl používán co nejméně. A když konference předsedů rozhodne využít tento postup, tak musí být jasné, že se jedná o nejdílné kompetence, mezi těmito výbory a že se jedná o velmi důležitou otázku. V angličtině se hovoří o major importance a toto musí být opravdu dodrženo a to ve striktním slova smyslu. Problémy, které z toho vyplývají, vzhledem k tomu, že obecně podstatě souhlasíme hmm. se smyslem zprávy, té původní zprávy pana Kasíneho, tak problémy, které zde vznikají, se týkají využití času nebo problémů spojených s časem a také různé velikosti výbaru, které mohou být zapojeny do této společné práce. Pokud je o čas, tak zde můžeme narazit na to, že věčný boj mezi různými výbory o to, aby se zabývali určitým eh, tématem anebo spoždění na konferenci předsedů, může vést k tomu, že uplyne příliš mnoho času od chvíle, kdy je předložen návrh parlamentu. Kromě toho ve věcech, které spadají pod spolurozhodování, ve druhém čtení bychom měli vzít v úvahu to, že by se mělo stanovit eh, přesné období, přesná lhuta a tato lhuta by měla být rozhodně dodržena zúčastněnými výbory, aby parlament mohl vyjádřit své stanovisko ne příliš dlouho poté, co svou pozici vyjádří rada. Pokud je o velikost, když budou spolupracovat dva výbory a jeden bude mít o mnoho více členů než ten druhý, tak to by mohlo zkreslit výsledek hlasování, kdyby se pouze prostě výsledky hlasování sečetly. Měli bychom tedy vytvořit určité omezení, zavést určitá omezení a mohlo by například platit, že by tato záležitost musela získat většinu v obou výborech, nebo jakýkoliv jiný mechanismus, ale v každém případě do 31. března, což je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, má frakce, pan David Martin, předloží odpovídající tedy pozměňovací návrhy s tím, že se budeme snažit eh, celou věc časově velmi rychle pojmout a usnadnit eh, vyvážený rozhodovací proces eh, mezi oběma výbory bez ohledu na to, jak jsou tyto výbory velké, kolik mají členů. Pan Hefner. Já jsem velmi vděční za vaše návrhy, pane předsedo, také za tuto diskuzi. A vzhledem tomu, že máme ještě hodně času, tak bych si chtěl dovolit tady si několik úvah a položit několik otázek. Spíše než nějaká definitivní, definitivní stanoviska. V první řadě je to otázka Již si nejsem úplně jist, A sice, jestli bychom eh, měli takto přísně posuzovat eh, ty věci, které popisujete ve svém návrhu. Ve všech oblastech se dnes hovoří o nezbytnosti multidisciplinarity a právě v parlamentu si můžeme všimnout, že věci, které k sobě věcně náleží, například v rámci výboru, Eh, se kolikrát duplikují. Také k tomu, že politické postoje se mohou lišit a potom eh, se některé věci znásobují. Ale myslím si, že by při dosažení stejného výsledku no, šlo ušetřit hodně času a energie. Mě napřík, teď například mám na mysli zprávu o občanské iniciativě, kterou eh, vypracovali tři vedoucí eh, poslanci tady z dvou různých výborů. A šlo tady o, nebo došlo k tomu, že eh, vytvořili společný návrh a přitom měli výchozí odlišná stanoviska. Já si myslím, že to je dobrý příklad, jak by měla vypadat parlamentní eh, práce, protože eh, se zakládá na spolupráci jednak různých výborů, ale jednak také eh, různých politických stran. Takže já si myslím, že tento článek, o který se to opíralo, článek 15, by měl být využíván více, protože to znamená jasnou výhodu. Já, eh, Já nemám žádný konkrétní návrh, ale chtěla bych také navrhnout jednu věc, tedy aby byla společná eh, zasedání, tak to bude mít eh, samozřejmě dopad také na otázku hlasování a to bychom měli si promyslet. Články 50 a 51 a výboru Jury a Imko, které se od sebe velmi liší, je, jsou velmi relevantní, protože eh, řekněme, že ty výbory mají relativně eh, podobnou problematiku na starosti a když vznikne eh, početně mnohem větší výbor, tak si myslím, že by se tím hodně ušetřilo. Nevím přesně, jak tedy konkrétně, jak by to mělo probíhat, ale Myslím, že to stojí za úvahu. Děkuji, pan Wieland. Já se eh, omlouvám, že jsem se přihlásil o slovo po druhé, ale chci tím zareagovat na to, co právě říkal kolega. Skutečně existuje problém, že eh, výbory zbytečně duplikují práci. A to zejména tam, eh, kde se to týká různých sporných otázek. Například ve shromáždění AKP máme většinu, která má prakticky eh, právo veta. Ale dovedu si představit také jeden eh, postup, vzhledem k tomu, že tady všude máme ta hlasovací zařízení, takže bychom jich mohli více využívat že bychom měli nějaký zvláštní postup, eh, který bychom vyhlásili a tam by se počítali procenta hlasů pro v obou výborech a procenta eh, těch eh, záporných hlasů v obou výborech zase. A na základě toho bychom mohli vypočítat, jaká je ta skutečná většinu, většina. A tím bychom vyřešili otázku toho, že ty dva výbory jsou odlišně veliké. Takže očekávám vaše pozměňovací návrhy, abych si prošel vaše připomínky a komentáře, ale už první náhled. My teď vycházíme z článku 51, ve kterém se říká, že uplatňování tohoto je možno, když platí ustanovení článku 49 a 50 a když se jedná o velmi důležitou otázku. My bychom se ale měli pokusit to volné nebo tedy subjektivní rozhodnutí omezit na minimum, protože podle článku 49 zde máme určité podmínky, padesátka se potom týká společných eh, kompetencí, ale tady se jedná v článku 51 o skutečné nedílné kompetence kdy je těžké rozhodnout, který výbor by měl být zodpovědný. Podívám se na to, jakým způsobem bychom to ještě mohli vylepšit, ale nevidím, jakým způsobem bychom to mohli udělat, eh, kdybychom tam zachovali článek 50, museli bychom ho jedině vypustit, eh, abychom zjistili, že zde máme nějaký výbor, který nemá kompetence k tomu, aby mohl určitou záležitost eh, řešit. Další věc, o které jsme hovořili na konferenci předsedů, to byla chyba. Konference předsedů eh, výboru by měla být kompetentní v této oblasti, nicméně chceme co nejvíce urychlit tento postup. Když máme dva výbory, které pracují společně, tak potom v prvním čtení by to mělo být urychleno na maximum. Já si myslím, že by bylo vhodné pokusit se tuto věc ještě zjednodušit. Především v té závěrečné, v té výkonné fázi my tam navrhujeme, aby už eh, nepracovaly obě dvě tyto složky, oba dva tyto výbory, aby byla možnost eh, přidělit eh, tuto otázku pouze jednomu z těchto výborů, aby se rozhodlo, že už nemusí spolupracovat, že už bude pokračovat jenom jeden výbor. Zde ovšem potřebujeme orgán nebo nějakého jiného zodpovědného činitele, předsedu pravděpodobně, který by rozhodl. Já proč tu vaše pozměňovací návrhy, zamyslíme se nad tím a společně najdeme nejlepší řešení. Pokud nemáme žádné další připomínky, prohlašuji zasedání výboru za uzavřené a za několik minut budeme pokračovat jen s koordinátory. Děkuji a děkuji všem členům výboru a uvidíme se zítra. Preciso